až 2020. A slovo má nejprve paní Izabel Toma. Prosím, máte slovo. Toma, attendez un moment, juste. Meine Damen und Herren, ich darf Dámy a pánové, prosím vás, opustě sál mlčky a co možná nejrychleji. Paní kolegyně van Bremt Prosím. Paní Lunáček, prosím, usaďte se. A nebo opustte náš sád a vezměte sebou kolegyni Van Brent a pana Randa. Paní Toma, prosím, máte slovo. Paní komisařko, vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se jedná o technický přeskum, který je velice důležitý pro to, abychom mohli provádět operační programy. Jedná se o období 2014-2020. V roce 2014 eh, nebylo přijato víc než 300 programů a nemohli využít eh, tedy převedení prostředků podle článku 13 finančního nařízení. Všechny členské státy jsou tímto postiženy. Je to víc než 21 miliard eur, které by takto byly bez tohoto přeskumu ztraceny. Pro některé členské státy je to zásadní eh, množství prostředků v závazcích, které potřebují. Například pro Českou republiku to je 89 opět prostředků 90% eh, by to bylo pro Rumunsko a více než 60% pro Španělsko, více než 50% by to bylo pro Velkou eh, Británii. Díky článku 19 eh, víceletého finančního rámce lze provést takovouto změnu do května tohoto roku, aby ty prostředky z loňského roku byly převedeny do letošního roku. Z těchto důvodů Eh, samozřejmě pochopíte, proč podporujeme tento text, aby byl tedy pozitivně odhlasován. Eh, protože se jedná o eh, územní záležitosti, které se důležité pro členské státy, tak chceme říci, že navíc k této situaci při bojuje eh, neuspokojivé zacházení s rozpočtem. Eh, je to například vytváření rozpočtu, protože ve chvíli, kdy se přijme to programy, tak už jsme věděli, že už jsme ve spoždění. Potom je to deficit, k němuž dochází v investicích v Evropě. Takové to spožďování, které je způsobováno ve strukturálních eh, fondech, tak potom těžko můžeme přijímat, že tyto peníze nejsou k dispozici pro operační programy. A Eh, potom se jedná eh, také o otázku prostředku na eh, platby protože eh, některé platby takto jsou spožděny eh, eh, a tím pádem se také zvětšuje tlak na prostředky na platby v určitých obdobích finančního rámce. Také se zvyšuje počet a objem nesplacených účtů Evropské unie a měli bychom tomuto problému v rozpočtování Evropské unie tedy čelit, protože dochází ke krizi s platbami, tak jak ji známe v současné době. Navíc je to ještě riziko, že se tento problém prohloubí v následujícím období. A e, ráda bych e, e, slyšela Eh, jak komise se vyjádří ohledně všech možných eh, možností, co nabízí flexibilita ve víceleté finančním rámci. Proto paní komisařko, já se ale eh, přesto se paní komisařko obávám, že tato flexibilita nebude stačit, aby tuto situaci napravila. Už víme, co bylo v roce 2013 na to finančním rámci. Poprvé dochází ke snižování prostředků při budování Evropy a ty prostředky jsou eh, nedostatečné a nejsou eh, patřičně eh, zohledněny ve svém množství. Tato situace nás vede k tomu, abychom nejen technicky revidovali situaci, jako to činíme dnes, ale abychom tento rámec revidovali i politicky. Je zapotřebí mít na vědomí, že se jedná i o nástroje pro flexibilitu, pro, o fond pro strategické investice a je tu neupřímnost rady při eh, rozpočtování, potom tu jsou problémy s každoročním rozpočtováním Evropského, eh, Evropské unie a se samotnou strukturou rozpočtu Evropské unie. Při tomto přeskumu máme historickou příležitost, teď nemám na mysli tedy tu technickou dnešní příležitost přeskumu, ale v té politické možnosti přeskumu. Eh, musíme se řídit třemi prvky. Za prvé, Eh, volby ukazují, že velká část evropských eh, občanů vyjádřila eh, pochybnosti nebo dokonce odmítání Evropské unie. Za druhé zapotřebí dát proticyklicky a rozpočet Evropské unie musí správným způsobem fungovat a to také prostřednictvím patřičných fondů, jako je Fond pro statické investice. Tak je to otázka politické zodpovědnosti, která leží na nás jako legislátorech. Evropský parlament eh, hlasoval eh, pro eh, rozpočet, aniž by se ptal na to, jaké bude mít příjmy a aniž by mo, měl možnost nějak ovlivnit nebo získat prostředky zdaní. Hovoří se v úvozovkách o e, správné e, užitkovosti, o ziskovosti e, a měli bychom se podívat na rozdíl, který je mezi evropským rozpočtem a národními rozpočty, protože stávající situace podkopává důvěru občanů v Evropskou unii. Já se Eh, omlouvám, že ještě budu chviličku eh, mluvit, už to je opravdu poslední minuta. Paní komisařko, abychom toto vyřešili, potřebujeme v jednotném trhu eh, společnou, společnou Evropu a potřebujeme mm, své vlastní evropské zdroje. Sdílím názor komise v tom, že musíme nově budovat Evropskou unii a že si nemůžeme dovolit luxus, abychom neplnili naše ambice. Tento technický přeskum volá po politickém přeskumu rozpočtu rok 2016, eh, tak abychom demokraticky řešili situaci. Čekáme v tomto na vaši odpověď. Děkuji. Fernández. Pan Fernandez. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych tady pozdravit paní komisařku, také zdravím, chtěl bych také poděkovat všem, pozdravit všem kolegům a kolegyním, pozdravit je, je to velice technická záležitost, ve výboru to bylo přijeto jednomyslně, zejména v výboru pro rozpočet, ale je to návrh nad kterým se můžeme také, na který můžeme také pohlednout z politického hlediska a podívat se také na něj s ohledem na budoucnost. Ne, to, že víceletý finanční program jak si byl byla tady ta prodleva, tak to vedlo k prodlevám v dalších politikách, zejména v politice soudržnosti. Nyní máme fond EFSI a pak tady máme fond pro námořní záležitosti a rybářství a Evropský fond pro rozvoj venkova. To byly ty fondy, které byli nejvíce zasaženi tímto fenoménem, což tedy znamená, že to zasáhlo zejména politiku soudržnosti. Zde je důležité a je velmi naléhavé, aby operační regionální programy, zejména operační regionální programy politiky soudržnosti, eh, mohly v součinnosti s Kozním fondem a s Evropským sociálním fondem, aby mohly tedy rychle fungovat. Připomínám, že v Evropské unii Máme asi více než 12 000 regionů, ale jeden ze čtyř těchto regionů je pod eh, evropským průměrem přímo na hlavu. Znamená to tedy, že jeden ze čtyř regionů se nazývá regionem méně rozvinutým. A právě Peněžní prostředky z politiky soudržnosti jsou důležité proto, abychom vyrovnávali rozdíly mezi regiony a jsou zde také proto, že mají, aby tedy vytvořili synergie s dalšími prostředky, protože je tady nový rámec a nové strategie. Všechny tyto fondy přispívají pro zaměstnanost, přispívají pro růst a také pro Eh, naši, do, pro naši prioritu inteligentního růstu dnešní politika soudržnosti také výzkum. Jsou to také inovace v celé řadě členských států a z toho vyplývá ta důležitost. Nesmíme tady ztrácet peníze, prostředky, protože ty mají přidanou hodnotu pro celou Evropskou unii. Zde hovoříme o změně eh, a o transférech, které se netýkají pouze platé. Týká se to také závazků. Je to několik miliard eur, které nebyly uplatněny a to bylo v roce 2015 a podobná situace bude i také v letech 2016 a 2017. Je zásadné, že programy, o kterých jsem hovořil, ale také další programy, například Fond pro azyl, migraci a přistěhovací, i tyto fondy jsou velmi důležité a je důležité, aby konečně byly nastartovány, aby mohly fungovat. A právě tyto transfery, tato revize víceletého finančního rámce, tyto změny dovolí, aby 300 programů nebylo eh, postiženo právě těmi prodlémami, o kterých jsem již hovořil. A také je důležité zdůraznit, že víceletý finanční rámec potřebuje pružnost potřebuje revizi, která by zohlednila nutnost podporovat růst a zaměstnanost a která by také měla nutnou flexibilitu pro nové programy, jako je například Junckerův plán. Tady je důležité aby byly zohledněny v revizi. Je třeba se podívat na rozpočtové linky, na to, jak se eh, užívají, za jsou čerpány a pokud ne, aby se ty peníze převedly právě do Hlunkavela plánu. Tato revize vícelečného finančního rámce doufám, že bude přijata tak, jako na výborech, tedy, že bude přijata jednomyslně Evropská unie potřebuje tuto revizi a evropští občané za to Evropské unii poděkují. Děkuji. Děkuji vám, pane Fernandeši. Slovo má místo předsedkyně Evropské komise paní Georgieva. Thank you, Mr. President. Děkuji vám, pane předsedající. Také děkuji zpravodajům eh, paní Eh, Toma a panu Fernandešovi, kteří velice jasně eh, vysvětlili význam eh, této změny textu pro evropskou ekonomiku a také pro naléhavost tohoto řešení. V Evropské komisi společně s členskými státy jsme vykonali všechno možné, co bylo v našich silách, abychom přijali co možná nejvíce programů v roce 2013 a to za nejvyšších možných eh, norem pro eh, provádění výdajů. Zahájil jsem formální dialog se s členskými státy už předtím, než byl eh, přijat mm, víceletý finanční rámec a já mohu říci, že díky společnému úsilí ta doba, po kterou se přijímaly programy v tomto Eh, víceletém finančním rámci trvala eh, o čtyři měsíce méně než za předchozího období. Nehledě na toto úsilí kvůli pozdnímu přijetí nařízení rady eh, na léta 2014-2020 víceletého finančního rámce a také spoženým legislativním aktům, tak bohužel to mělo negativní dopad v tom smyslu, že 300 programů nebo 47 programů nemohlo být přijato v roce 2014, jak bylo zmíněno, to je 21,2 eh, miliard eur celkově. Takže jsme ztratili 6 měsíců kvůli tomuto spoždění. My tedy navrhujeme v tomto technickém eh, přizpůsobení určitou flexibilitu, aby to období bylo možné protáhnout, tak, abychom mohli v rámci nařízení VFR článku 19, kde se hovoří o možném přeskumu VFR předtím, eh, než mm, nastane 1. květen 2015, toto učinili. A chtěla bych eh, přednést tři věci. Zaměstnanci komise eh, ze všech sil se snaží urychlit přijetí eh, textu tak, abychom měli 16 miliard na 2015 a ten zbytek, aby byl přijat v roce 2016. Za druhé, skutečně jsme velice ocenili práci rozpočtového výboru Evropského parlamentu, který tuto práci bere velice seriózně a velice rychle předkladal návrh a já samozřejmě souhlasím eh, s touhou eh, zpravodajů, abychom mohli toto eh, dokončit čas. Také mm, se hovořilo o potřebě využít flexibilitu, kterou zde máme zakotvenou tak, aby Eh, tyto prostředky byly zakotveny do následujících let VFR. A my jsme se zavázali eh, už ke střednědobému přeskumu VFR a budeme pracovat na, eh, na komisi na velice seriózním návrhu, až k tomu nastane čas. Velice dobře si uvědomujeme význam toho, jak je zapotřebí toto učinit, takže zapotřebí postupovat rychle, abychom měli více pracovních míst, aby se zlepšil život evropských eh, občanů a eh, usilujeme tedy o to, aby, byly, eh, by bylo provedeno schválení tohoto přeskumu a také, aby peníze tekly do těchto programů a mohly být použity tedy v Evropě. Děkuji za váš projev. Paní místopředsedkyně, jako další za výbor Regi, pan Bostináru, prosím. Grazie, signor presidente. Madame commissioner, please allow me. Děkuji vám. Eh, pane předsedo, budu hovořit rumunsky. Vypracování víceletého finančního rámce je základní podmínkou pro to, abychom platby eh, z roku 2014 nestratili tedy z těch různých fondů, které zatím nemohly být použity proto, protože některé programy byly přijaty příliš pozdě. Jsem přesvědčen o tom, že Evropský parlament dnes podpoří toto přepracování. Politika soudržnosti je jedna z politik, která nejvíce trpí tímto spožděním a jedná se i o nejrozsáhlejší finanční prostředky. Měli bychom tedy mít na paměti, že se zde jedná o skutečně důležitou investiční politiku EU a tento problém co nejrychleji vyřešit. Neměli bychom ztrácet čas. Eh, po tom dnešním přijetí, aby mohla nastat co nejrychlejší implementace. Eh, měl by se přepracovat i rozpočet pro rok 2015 a já se obracím na komisi a členské státy, aby také přijat ten program pro to přijetí těch ostatních programů, aby nedošlo k dalšímu spožďování. A rád bych požádal také komisi, aby nás ujistila o tom, že toto spoždění nepovede ke spožďování eh, plade v politice soudržnosti. Děkuji vám. Co má pan Gubda? Děkuji. 47% programu bylo teprve přijato. Je to tedy nouzová situace a musíme tedy odstranit eh, zbytečné byrokratické překážky, které vedou pouze k spožděním. České státy a komise se musí této věci prioritně věnovat tak, aby budoucnu se zabránilo tomu, aby vznikla znovu podobná situace. Eh, je třeba nebo jsme schopni operačních programy i dále přizpůsobovat při dalších revizích a to rovněž i každoročně v rámci rozpočtu Evropské unie. Letos komise naplánovala převody ve výši 21 miliard na závazky. Ovšem, letos půjde o větší částky, neboť se nám kupí spoždění eh, z minulosti a proto je třeba zajistit, aby Prostředky na platky a platby a prostředky na závazky byly dodržovány ze strany členských států. I spožděné vyplácení a spožděné úhrady za faktury, které byly předloženy, i toto je třeba konečně dohnat a vyrovnat, neboť eh, se nám v roce, v opačném případě se nám v roce 2017 eh, nakupí skutečně obrovské množství otevřených plateb. Je třeba, aby komise mm, dbala na to, aby platby byly dobře rozděleny během 2015 až 2017, aby to rozdělení bylo rovnoměrné. Eh, musíme si uvědomit, že každé spoždění, ke kterému ještě dojde, bude mít závažné dopady na provádění regionální politiky, což samozřejmě bude mít velký dopad na naše občany. Místní a regionální orgány musí spolupracovat a nesmí zadržovat platby a financování. Děkuji. Pan Gardia Zabal señor presidente como se ha dicho aquí estamos debatiendo. vám. diskutujeme zde o změně finančního a je to velice důležité opravdu také využít tuto částku, kterou nebylo možné zaplánovat do roku 2014, přenáší se do roku 2015 a všichni se shodneme na tom, že bychom to měli chválit rychle, tu částku 21 miliard. A já se chci ale zaměřit hlavně na otázku pladeb. Nejenom na základě změn víceletého finančního rámce, ale jde také o to, že do konce víceletého finančního rámce budou převáděny určité prostředky. Hovořili jsme o těch nevyrovnaných fakturách, o těch platbách z komisí a vypadá to, že to, co souvisí s tím minulým víceletým finančním rámcem, se snad není stabilizuje, ale že mnohé se bude převádět až do konce. A to ze dvou důvodů. Kvůli změně ve víceletého finančního rámce a kvůli spoždění provádění programu. A proto na konci období potom budeme mít platby. Ale v roce 2000 14 eh, bylo naplánováno méně pladeb a došlo k těm převodům, budeme muset zaplánovat ty platby. A já doufám, že tedy komise bude mít dostatek prostředků na platby, aby nenastala toto politování hodná situace. Pan Kužmuk, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní komisařko, My nyní plánujeme víceletý finanční rámec a celá řada operačních programů v oblasti politiky soudržnosti a strukturální politiky čeká na přijetí na straně komise. Není je na 300 operačních programů v členských státech opožděných a nyní bychom tady měli přepracovat víceletý finanční rámec pro příští roky. To ve svém důsledku znamená, že budeme potřebovat opravný rozpočet číslo 2 pro rok 2015 a 1 miliard eur závazků z roku 2014 budeme moci převést na rok 2015 a to nám potom umožní v letech 2016 až 20 uh, eh, učinit určité platby. Chci vyjádřit naději, že Eh, tyto programy nyní budeme opravdu schopni zrealizovat a při přeskumu v polovině období v roce 2016 doufám, že nedojde ke zkrácení určitých plateb do členských států. Děkuji, pan Depré. Eh, Paní komisařko, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Dovolte mi především, abych eh, poblahopřál paní zpravodajce, paní Toma a panu Fernandešovi, zpravodaji a zejména jemu tedy, eh, protože on se zabýval všemi to eh, zprávami, což je překvapivé, ale je to tak. Nyní bych chtěla říci, že v článku více to mm, finančního rámce v článku 19, tak 20 miliard eh, závazků na rok 2014 eh, bylo eh, zrušeno, protože nebylo k dispozici k operačním programům, které jsou ve společné gesci. Já chci tedy poblahopřát na jedné straně a na druhé bych chtěl ještě říci, že to je opravdu překvapivé, protože my jsme zvyklí že eh, nejenom finančních prostředků, ale i co se týče eh, právního základu eh, pro finanční postupy, pro procedury, například co se týče vzdělávání pracovníků v jednotlivých členských státech, kteří se tím zabývají. Ta, I tam máme nedostatky. Myslíte, že to je eh, správné? Evropský parlament nemá žádné slovo ohledně eh, všech těchto věcí. Musíme něco udělat s touto metodou, musíme pokračovat jinak, eh, protože toto není správný způsob řízení, je to nedostatek respektu vůči demokracii, která zakládá legitimitu v Evropského parlamentu. Urban Pan Urban Crespo. Pane eh, předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nezaměstnanost mladých, kterých je víc než 55 milionů v Evropě, je nejvíce znepokojivá ve Španělsku. Více než 300 tisíc mladých lidí opustilo Španělsko od roku 2008. To bylo oznámeno eh, v parlamentu. A to je strašná bilance. To je hrozná situace, ve které, které my čelíme ve Španělsku v důsledku politiky úspor aplikovanou socialistickou i lidovou stranou. Stávající přeskum VFR ohledně převedení finančních prostředků z roku 2014 na rok 2015 do oblasti zaměstnanosti mládeže je velmi dobrou zprávou, ale toto opatření nestačí. Nežijeme v omilu, kolegové, opět stojíme před operací, která je maskovací. Jedná se o novou politiku, jejíž cílem není zvýšit kvalitu zaměstnanosti mladých lidí, včetně všech práv a proto žádáme o vyšší navýšení evropských prostředků i vnitrostátních prostředků zaměřených na programy investic do veřejných infrastruktur, které budou sociálně využitelné a které také budou zvažovat solidární ekonomiku. Děkuji, pan Tarant. Já jsem velice spokojen, podobně jako kolegové, eh, s tím, že se tato změna provádí. Eh, v nejtemnějším koutě eh, našeho rozhodování, to je tedy rada, tam jsou tyto potíže. Viděli jsme, že sdílené, sdílené řízení přináší problémy. Dochází často k chybám, protože členské státy se snaží využít největší možnou částku na úkor kvality projektu. A pak dochází k tomu, že není certifikováno využívání evropských prostředků. Komise váhá kontrolovat příliš mnoho členské státy z politických důvodů a spolehá na členské státy a jejich kontrolní systémy, které často bývají neadekvátní. A proto často je parlament, kdo musí připomenout eh, principy eh, dobrého hospodářství a kvalitního vynakládání finančních prostředků, když se jedná o sdílené řízení. Nyní se jedná o nové programy a tam výsledek nemusí být nutně negativní. Potřebujeme ale kvalitní kontrolní systémy, kde se zajistí, aby skoro všechny, pokud ne tedy všechny finanční prostředky, budou vynaloženy dobře z rozpočtového pohledu. Eh, ve mně zbuzuje obavy prostě to, že odložení eh, důležité části závazků, hovoří se o 21 miliardách eur, ještě více navýší tlak na už velice napnutou úroveň plateb. A rada toto bude, tuto narůstající potřebu plateb bude ignorovat uh, opět, ještě jednou. E, pokud to bude e, skupina 50 a více hlasů, tak budeme podporovat budeme podporovat tuto změnu víceletého finančního rámce naší politickou skupinou. Pan Arnott. No Jak jsem slyšel, nikdo není proti zde v Evropském parlamentu. Já si ale myslím, že bych měl poskytnout alternativní pohled, proto jsem byl zvolen. A my jsme tady proti, protože si myslíme, že Velká Británie své peníze může využít efektivněji v regionech, než posílat peníze do Bruselu, aby se pak posílali někam jinam. Názor stanoviska pro regionální rozvoj eh, eh, vychází podle toho, co říká fond soudržnosti, který eh, využívá velkou část rozpočtu, ale tak se nedosahuje správně eh, našich cílů, protože se přerozdělí prostředky členských států a nepomáhá to členským státům, aby se vymanili z ekonomické krize. Slyšeli jsme, že 20 miliard závazků eh, někam byly, někam byly převedeny. To, to, to znamená, že tyto peníze se ocly zpátky v vnitrostátních bankách v členských státech. Ne každý, pane předsedo, se domnívá, že řešením řešením pro všechno, všechny otázky je více Evropy. Je tu modrá karta pro vás. Přijímáte modrou kartu? Please, you have the floor. Prosím, máte slovo. Chtěl bych zahvalit gospodinu, že je přichvátil plavou kartu. Děkuji. Já chci poděkovat kolegovi, že přijal moji modrou kartu, protože proti politice soudržnosti je toho názoru, že není užitečná. Chci se zeptat, zda si uvědomuje skutečnost, že v mnoha zemích financování z politiky soudržnosti znamená eh, velkou část investic a pomáhá to řešit finančně ekonomickou krizi v těchto zemích, takže by mě zajímalo, jestli si to pán kolega uvědomuje. Máte slovo. No, pro mě to je jednoduché. Pokud my jako země, například Spojené království nebo jakýkoliv členský stát, posíláme přes hranice peníze do Bruselu a Brusel nám je pošle zpátky, tak bychom mohli dosáhnout stejného nebo lepšího výsledku, kdybychom ty projekty financovali přímo v členských státech ze strany vnitrostátní vlády, která přesně ví, co se e, přímo v té dané zemi děje. To je přece naprosto jasné a logické. Děkuji, pan Marošík. Dámy a pánové, vážený pane předsedo, často na rozpočtovém výboru přemýšlíme o převodech prostředků z jedné rozpočtové rubriky do jiné a pohlížíme na to velmi technicky. A rád bych ale upozornil na to, že to není jenom technické, je to také systémové protože nesprávně vycházíme z toho, že rozpočet Evropské unie opravdu je velmi užitečný pro celou řadu členských zemí, ale já si myslím, že to je naprosto nesprávné, protože rozpočet Evropské unie odpovídá nákladům, eh, které jsou dány. Takže když nějaké prostředky nejsou vyčerpány, no tak to je naprosto logické, že se ty prostředky by měly dát do rozpočtové rezervy, a automaticky budou mít vliv na to, že se sníží rozpočet EU. A protože je to zátěž pro EU, protože taková EU by byla lepší a měli bychom to zvážit. Děkuji a nyní má slovo panu Zdechovský. Do, vážená paní eh, vicekomisařko, vážené dámy, vážení pánové, tato zpráva je nejenom důležitá jako technická úprava víceletého finančního rámce, která je nutná ale je to také důležitý politický vzkaz. je potřeba si uvědomit že

V tuto chvíli eh, bych chtěl hovořit především o potřebě eh, komunikovat především s občany a eh, místním orgánům, které málo kdy jsou informovány o tom, co všechno dělá pro jejich území Evropská unie. Také bych chtěl připomenout význam toho, že tyto zdroje jsou použity pro místní kole- mm, mm, společenství. A je zapotřebí také zjednodušovat eh, struktury v rámci strukturálních politik, což by umožnilo především větší důvěryhodnost a větší plynulost celých postupů, aby eh, bylo eh, jasnější pro všechny aktéry, jak postupovat se strukturálními fondy. Je naprosto nezbytné, aby byly přístupnější to strukturální fondy a aby nedocházelo k tomu, že jsou nevyužívány, protože ty mají být naopak urychlovačem eh, a neměly by se zasekávat eh, v administrativních mašineriích. Eh, děkuji, pan Artují. Pane předsedající, paní místopředsedkyně komise, vážené kolegyně, kolegové, změna nařízení s tím, že bude Eh, na rok 2014-2020 tak takto změněn výsledky finanční rámec je zapotřebí odhlasovat. Ale tato potřeba poukazuje na to, jak složitý je obtížný a, a je, s jakou setrvalo noční, setrvan eh, činnosti se pohybuje tento eh, proces. Potřebuje investice v Evropě. Je tu deficit, který brání rozvoji, který způsobuje hromadné Eh, nezaměstnanosti, ale tady chybí teď 21 miliard, protože jsme nebyli eh, schopni schválit určité projekty. Eh, je tu zapotřebí mít politické vedení, je tu zapotřebí mít vedení těchto projektů, aby nedocházelo k zbytečné technokracii a byrokracii. Potřebujeme tedy drasticky zjednodušit naše pravidla a procesy. Paní místo předsedkyně, vy jste hovořila o přeskumu finančního rámce víceletého. A e, já bych si přál, abyste ve svém návrhu tedy mohla také e, e, finalizovat změny závazku a plateb, které by nám umožnily, aby peníze z Connecting Europe Facility a Horizont 2020 byly použity, protože se jedná o investice do naší budoucnosti. Děkuji, další pan Zany. Děkuji, pane předsedající. Dnes nepochybně můžeme napravit situaci, která byla vedena při nejmenším eh, jen přibližně. Více, než třetinu eh, pro tyto programy musíme nyní eh, nějak uspůsobit, protože nebyly schváleny. V loňském roce také musím konstatovat, že to je exemplární, negativně exemplární je v Evropské Eh, unii. Tato spoždění a, a následná, eh, následné opravy se dějí každodenně. A i my jsme, proti, eh, mm, my jsme proto, aby se flexibilně využíval víceletý finanční rámec a to má platit pro celou řadu situací. Přibližujeme se k prvnímu přeskumu víceletých finančních perspektiv a e, určitě by se o to mělo revidovat proto, abychom koncentrovali dostupné zdroje tak, aby skutečně mohli e, působit rozvoj, e, podporovat rovnost a pracovní místa. Jde o to, abychom ty prostředky, které mohou být vynaloženy, byly využity efektivně, konstruktivně a nebyly vyhozeny z okna, jako se to stává například i v Itálii, mohly být využity pro mm, krajiny, které, kraje, které mají větší potřebu. Paní Montel, eh, revize výsledného finančního rámce má za svůj cíl eh, převést 21 miliard závazků z loňského roku do letošního roku, což je 15 rozpočtu na rok 2014. Jedná se o revizi, která je čistě technická ale také nám to ukazuje eh, obsahové eh, až skandální prvky. Eh, jedná se o množství nesplacených účtů a o tu obrovskou byrokracii, se kterou toto všechno souvisí. Je to obrovský počet nesplacených faktur, 24 miliard proti 11 miliardám z roku 2011. A pořád ještě čekáme, až se toto vyjasní, ale pak to jsou eh, nakonec eh, místní kolektivy nebo místní společenství, která tímto vším eh, trpí. Očekávají netrvatelně dlouho na reakci. Členské státy by měly mít plnou suverenitu za své rozpočty a za, a za rozdělení investic. Francie málo využila toto systému, protože byla čistým přispěvatelem 9,4 miliard eur v roce 2013. Pan Moresan. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko, kolegové. Já také vítám eh, měněný eh, víceletý finanční rámec a eh, jsem s tím zpravodajem EPP v rozpočtovém výboru pro pozměněný návrh rozpočtu 2015 Toto téma, které zde probíráme, bylo zásadní, tak aby členské státy nepřišly o přidělené fondy. Víme, že pozdní schválení nařízení o VFR a o strukturálních fondech vedlo k opoždění přijetí partnerských dohod a také k opoždění přijímání operačních programů. Nyní musíme opravdu být aktivní, abychom zabránili ztrátám z fondů, ale v budoucnu se musíme vyvarovat toho, aby v souvislosti s tím víceletým finančním rámcem se eh, rozpočet přijímal příliš pozdě, takže zde musí přispět eh, svoji trošku do mlína Evropský parlament i eh, rada a také se musí zapojit včas komise tak, abychom příští nařízení o VFR nepřijali pozdě. A to zvláště v souvislosti s hospodářskou krizí a nedostatkem investic. Včasné přijímání programových dokumentů je zásadní pro implementaci evropských politik. Evropské fondy jsou zásadním nástrojem pro investice a vytváření pracovních míst a potřebujeme dnes v době vysoké nezaměstnanosti více než kdy jindy. Nesmíme ale obvinovat pouze evropské instituce za tato spoždění. Některé členské státy v podstatě přijali všechny operační programy, zatím jsou jiné, včetně mojí země Rumunska stále pokulhávají. A proto vyzývám členské státy a zvláště čisté příjemce, aby včas a nyní rychle přijímali všechny operační programy, eh, tak, aby náležitě se finanční prostředky dostaly k občanům Evropy. Dále chci upozornit na riziko související se závazky ve druhé polovině období VFR a vyzýváme komisi, aby zde včas e, zasáhla, aby zde nedocházelo ke spožděním a problémům. Děkuji. Nyní pan, paní Moody. Děkuji, podobně jako kolegové i já pevně doufám, že se podaří e, tuto věc dnes schválit. Operační programy se týkají skutečných lidí. Já osobně to znám velice dobře. E, já e, ve své oblasti mám také hrabci e, Cornwall a obdrží určité prostředky z kolezních fondů, ale protože vláda nebyla schopná včas zajistit schválení operačních programů, tak zde hrozí velké spoždění a lidé už jsou propouštěni, přicházejí právě kvůli eh, tomuto nekonání o svá pracovní místa, ale to jsou skutečné životy, které jsou tím ovlivněné, o nich zde debatujeme. A určité programy jsou spojené s termíny, které třeba splnit, například eh, iniciativa zaměstnanosti mládeže a spožďování operačních programů znamená, že tam bude velice málo času na to, aby ty finance byly utraceny a prosím tedy, aby zde byla flexibilita nejenom u těch závazků, ale i v tom čase, který je k dispozici pro to, aby se e, tyto peníze utratily, měly by totiž být utraceny moudrým způsobem. Děkuji a nyní má slovo paní Paunová. Děkuji, paní komisařko, vážení kolegové. Revize víceletého finančního rámce, který má zabránit dalšímu spožďování, to je velice důležitý krok. A diskuse ukázala, že zde máme konsensus a to jak na úrovni Evropského parlamentu, tak na úrovni Evropské komise. E, převod e, e, prostředků je klíčový pro nové programové období a je úzce spojené s úsilím Evropské unie eh, vybudovat konkurenceschopnější eh, ekonomiku, která více prosperuje. Víceletý finanční eh, rámec 2014 až 2020, tam jsou opožděné veškeré operace investičních fondů a má to negativní dopady na hospodářství členských států a také to někde znamená výrazné ztráty. Jde o to účinně využívat evropské zdroje pro růst a zaměstnanost. Všechny členské státy eh, na to musí eh, mít eh, rovné podmínky pro přijímání podpory od Evropské unie a já souhlasím s paní komisařkou, že Evropská komise by měla už spolupracovat členskými státy, regiony, což by přispělo k úspěšné implementaci programů využíváním všech disponibilních zdrojů. Regiony a členské státy nemohou dále mrhat časem, protože hospodářský rozvoj si žádá skutečnou podporu. Děkuji, pan Kocolino. Pan Kocolino. Je zjevné, že diskutujeme o spoždění ve veřejných institucích, ať už to jsou evropské, státní nebo regionální instituce. A to se projeví na programování následující období, ať už se to jedná o soudržnostní politiku či Další jedná se tedy o kvalitu eh, výdajů a klasické problémy, které se eh, různým způsobem překrývají v otázkách závazků a plateb v rozpočtování. Chtěli bychom, aby se zrychlily tři věci z komisí, aby rychleji se přijímaly národní a regionální programy, aby byla věnována větší pozornost této činnosti Chceme předejít tomu, že se budou soustředit eh, programy do jednoho roku eh, s tím, že se následně na rok 2018 eh, dostaneme v napnaté, napjaté situaci. Potřebujeme větší iniciativu především směrem k regionálním orgánům a vnitrostátním orgánům a případně s legislativní změnou, která by lépe vyhovovala programování a využívání zdrojů. Děkuji, pan, pan Viotti. Děkuji. Dnes budeme hlasovat o technické změně, která vyplývá z určitých jasných politických rozhodnutí. Kdyby rada nebyla tak tvrdohlavá při vyjednávání s Evropským parlamentem z minulého mandátu, možná by se nám podařilo přijmout víceletý finanční eh, rámec včas, možná by ty programy byly zahájeny včas a byly realizovány včas. A dnes by se eh, nestalo, že jsou nevyužité 21 miliard, ale byly by vynaložené. Takže Teď se jedná o převedení z roku 2014-2015, mě samozřejmě souhlasíme, ale ten samotný souhlas nestačí. Nemůžeme takhle záplatovat nástroj, který úplně neplní úlohu, kterou by měl. Víceletý finanční rámec by měl být základem, na kterém budou stát eh, politiky v Evropské unii. V Itálii před několika dny eh, spadl pilíř mostu a eh, moudře tamní zpráva eh, prohlásila, že se nebude eh, stavět jen nový pilíř, ale že se přestaví celý ten most, aby celá konstrukce byla bezpečnější. Chtěl bych tedy připomenout, že na konci minulého funkčního období eh, byly předloženy možnosti přeskumu pro víceletý finanční rámec radě a tento přeskum by měl být proveden a měl by být velice hluboký Eh, měli bychom využít, eh, měli bychom využít tedy zkušenosti eh, tohoto italského ministra. Pan, paní Tabadil má slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předsedu máme zásadní zprávu pro dobré fungování členských států a programů v členských státech. Změna víceletého finančního rámce musí odpovídat našim, eh, nebo musí propíčit důslednost našim sociálním hospodářským intervencím. Proto tady přenesení prostředků, které nemohly být vyplaceny a použity do konce roku a jedná se o 21 miliard, musí tedy eh, proběhnout, tyto prostředky musí být přeneseny. Já jsem rád, eh, že tato zpráva budu rád, když bude tedy přijata. Bude to ku prospěchu příjemců a ku prospěchu toho, aby mohly fungovat veškeré odpovědající operační programy. Proč je to důležité pro příjemce? Protože to povede také pro, k vytváření nových pracovních míst pro mladé lidi a tím se posílí sociální soudržnost. Chci připomenout, že je nutné aby se přepracovalo několik programů v rámci víceletého finančního rámce. Neboť eh, kvalita programů ne nutně souvisí s penězi, které jsou vypláceny do různých operačních programů. Je třeba, abychom měli sociální Evropu, na to je třeba se zaměřit a musíme odborovat sociální rozdíl. Děkuji. Revize MFF je důležitá, nezbytná, protože došlo k spožděním při přijetí VFR, nařízení o fondech EU a schvalování operačních programů. A proto v praxi v průběhu roku 2015 budou muset e, členské státy využít prostředky, které byly původně plánovány pro dva roky 2014 a 2015 a rok 2015 je posledním rokem pro čerpání prostředků z toho minulého programového období. To tedy znamená velký tlak na zodpovědné orgány, aby eh, plnili náležité požadavky na zprávu zdrojů. A může docházet eh, k eh, množení případu porušování pravidel. Skutečná ochrana finančních zájmů Unie začíná tím, že bude dostatečný čas pro přípravu a implementaci relevantních rozpočtových pravidel a nařízení. Děkuji. Děkuji, pan Vogan. Uh, Děkuji, pane předsedající. Chci poděkovat uh, zpravodajům za zprávu, ve které zdůraznil, že konec loňského roku jen malé uh, v konci jako loňského roku jen malé procento operačních programů bylo přijato a já jsem rád, že mohu říct, že ve Walesu se přijal, podařilo přijmout už v listopadu operační program a že už eh, financujeme tyto eh, projekty. V Anglii tohle tak není, protože vláda Velké Británie změnila strukturu eh, řízení operační programy Eh, ještě nebyly dohodnuty a to samozřejmě má svůj dopad. Má to dopad na všechny, kdo chtějí žádat o nové projekty a také pro ty, kteří mají ty stávající projekty a chtějí v nich pokračovat. Má to e, také dopad na ty, kdo pracují v těchto projektech a k, také na ty, na které jsou zacíleny, ty, kdo mají být příjemci těchto projektů. Dnes eh, odpoledne bychom tedy měli přijmout tyto změny, aby abychom mohli začít financovat tyto projekty po celé Evropě. A komise má vynakladat tlak na členské státy a členské státy samotné by měly jednat, aby zajistili, že operační programy budou dohodnuté co možná nejdříve. Děkuji, pan Sand. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. My jsme prohlásili, že e, nutně potřebujeme více investic do evropského hospodářství, abychom je podpořili. Tolik miliard eh, finančních prostředků, ale teď zůstalo nevyužito. Je tu více než 21 miliard eur ze strukturální fondu, fondu soudržnosti, zemědělství a eh, migrace. Je to tak, že tyto fondy jsou řízeny eh, z míst, které nejsou vedena jen vnitrostátními aktéry. Financování těchto programů je složité. Tyto spoluřízené eh, projekty jsou někdy eh, obtížně eh, řízeny a tento problém samozřejmě byl v Evropské unii již po mnoho let. Ale v době hospodářské krize potřebujeme především efektivní řešení a mohli bychom takovéto řešení najít. Ale zdá se, že se děje pravý opak. Zdá se, že pravidla pro státní pomoc jsou příliš striktně vykládána v této souvislosti. Jsou spožďovány projekty, to znamená více nákladů a méně hospodářského dopadu. Eh, a musím poznamenat, že cesta do pekel je, je dlážděna dobrými úmysly. Děkuji, pan Liberacký. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Mám poněkud smíšené pocity z tohoto tématu. Na jedné straně jsem rád, že tyto peníze nestrácíme, ale na druhé straně chci upozornit, že tak činíme v naprosto poslední okamžik, krátce před prvním květnem. A také jsem trošku smuten z toho, že takovému problému vůbec dochází. Jaká je příčina? Byla to změna komise, to, že tedy byla utvářena nová komise, může za to komise, ano, došlo k vytvoření nové komise, což vedlo k jistým prodlévám. Na druhou stranu si myslím, že jistá část viny padá i na členské státy. Je možné, že členské státy jsou přetíženy a mám tím na mysli přetížení i s ohledem na minulé programovací období 2007 až 2013. Možná bychom si mohli zadat nějakou analýzu, která by nám na tuto otázku poskytla odpověď. A ještě můj dotaz paní komisařce. Po mnoha letech zkušeností dovedete si představit, že bychom mohli tato pravidla zjednodušit? Děkuji pan Zorinio. Pane, předsedente, pane předsedo, paní komisařko, ten návrh chce tedy přenést do roku 2015 přebéž částky, které nemohly být užity do konce roku 2014. Je to pozitivní návrh, který by měl mít schválen o to více, že je jak si podporán Evropskou komisí a také národními regionální orgány. Jde o to, aby se tyto částky využily a jsou, tyto částky jsou důsazné pro udržitelný vývoj a proto, abychom jaksi odstraňovali nerozdílnosti. Ovšem nesmíme zapomínat na ten prvotní řík, který jaksi vedl k tomu, že situace je taková, jaká je, že jsme museli zrevidovat víceletý rámec. Paní komisařko, v mnoha zemích, zejména v těch, kteří v zemích koheze, je velká potřeba investic, ale v takovém rámci, který nebude byrokratický, kde bude dost flexibility, tak aby mohly být investice například v Portugalsku. Ehm, ani jedno euro zatím, než došlo do skutečné ekonomiky, například do technologického výběje a dále. Já doufám, že ten návrh, ta změna, která dnes bude schválena, já doufám, že bude Alena dovolí to, aby ty prostředky byly lépe eh, a efektivně využity. Děkuji. Přejdeme k postupu Catch the Eye pro nezapsané řečníky. Pan Petý. Hvala lijepo gospodine eh, predsjedniče. Pozdravljam najavu komisije da će biti... Děkuji. Já eh, vítám prohlášení komise, že využijí opravdu všechny prostředky budou spolupracovat a budou silovat o přijetí všech programů po změně. To nařízení o změně VFR 2015 až 20. Prostředky, které se budou převádět na rok 2015 v oblasti územní soudržnosti a přírodní zdroje, by měly být také pro tyto účely vynaloženy a doufám, že nebude nějaká další změna VFR, kde potom se budou tyto eh, finance zase realokovat. je eh, to důležité pro rozvoj země eh, venkova, protože některé země ještě program pro rozvoj venkova nemají schválený a nemohly používat prostředky z toho Evropského zemědělského fondu a fondu pro rozvoj venkova. Ale lidé na venkově na tom závisejí, protože musíme opravdu zajistit komunální infrastrukturu i zaměstnanost, i třeba prostřednictvím turistiky a jiných činností, na venkově. Děkuji. Pan Kaputo. Děkuji vám, pane předsedající. Návrh nařízení Rady, které, který stanoví víceletý finanční rámec 2014-2020, má být přijat tímto parlamentem. Hovoříme o základním kroku pro do, dokončení eh, těchto programů. Eh, a je zapotřebí předejít negativnímu dopadu na regiony, eh, na území a na občany. Eh, tyto projekty jsou jedním z nejdůležitějších způsobů investic do lepších možností občanů, tak aby byly Eh, abychom podporovali zaměstnanost a růst, abychom posilovali agendu Evropské unie. VFR 2014-2020 má tedy zaručit to, že budou realizovány programy, které budou schválené později, se očekávalo. Bohužel došlo k mnoha spožděním eh, a také chci zúraznit potřebu, aby komise více spolupracovala s členskými státy a regiony a napomáhala vyšší kvalitě projektu a zjednodušení postupů s cílem dosáhnout plného a efektivního využívání všech zdrojů. Pan Marias. Vážený pane předsedo, já Souhlasím se změnou finančního rámce 2014 až 2020 více než 300 operačních programů ze strukturálních fondů a dalších fondů Evropské unie mohou takto být skutečně prováděny a regiony Evropské unie budou moci být podpořeny s ohledem na růst a zaměstnanost, zejména na jihu Evropy, země na, na Řecku, které bylo vykrváceno kvůli memorandu. Co se týče fondu pro roz, zemědělského fondu a fondu pro rozvoj venkova, tady bude moci odškodnit eh, zemědělce oběti záplav. A měli bychom ovšem zabránit tomu, aby lidé trpěli masivním přílivem přistěhovalců. My v Řecku se stáváme jistým dalším typem lampeduzy. A dále je důležité, aby byly programy skutečně provedeny, které Řecko potřebuje, tak, aby mohlo překonat politiku věřitelů. Pan Jakovčič. Děkuji vám, pane předsedo. I když se jedná o technickou otázku, máme zde právní změnu, tak vlastně to klíčové politické rozhodnutí. A v čem toto klíčové politické rozhodnutí e, spočívá? Je to opravdu otázka důvěryhodnosti EU. Nemůžeme si dovolit mít takovou situaci, že máme 21 miliard e, přidělených prostředků, které po dlouhé měsíce, roky nebyly vyplaceny, protože ti, kdo věří v Evropskou unii, a často žádají například o finance z těchto fondů, ztrácejí prostě důvěru v naši činnost. A proto podporuji to, co zde řekli předřečníci a také jako osoba, která pracovala na tři nástovkách programů, vás žádám, abyste zjednodušili prostupy. Pan Gejas. Acolhemos favoravelmente este mecanismo jsme pro tento mechanismus flexibility, který dovoluje přidělit, převést eh, neupotřebené eh, uh, prostředky za rok 2014 na rok 2015. Ta situace ovšem byla předpovídatelná, protože týkala, eh, se týkala spoždění, ve kterým došla nová zemědělská politika a zejména uh, ty změny v jednotných pách uh, jsou jednotl- ty typické věci, které musí vést komisi k tomu, aby zavedla flexibilitu. Musíme se podívat na to, že tento finanční rámec je ovšem v rozporu s propagandou, která hovoří o Evropě sociální koheze, ale která potom neposkytuje prostředky pro to, aby se mohly vlastně ty čím dál tím hlubší rozdíly vyrovnávat. Také nechápeme, proč ty mimořádné příjemci v tomto finančním rámci, které pochází z vlastního ze zdrojů vlastního financování, se ne použijou pro to, aby se zakryly ty deficity, které již jsou vyřešily. tady vlastně Evropská unie požaduje od členských států něco, co sama ovšem není schopna zajistit si u sebe doma. Děkuji. Pan Soltes. Čování předsedující, chvála za besedo. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem toho názoru, že z dnešní diskuse vyplývá, že tento návrh na změnu bude určitě přijat. A myslím, že je opravdu třeba podpořit návrh komise tak, abychom tyto prostředky mohli převést do roku 2015. Ale samozřejmě existují rizika. Ehm, rizika, že nastanou určité chyby. A účetní dvůr už ve svých auditních zprávách upozorňoval na to, že panují nedostatky při využívání evropských prostředků, ale úplně největší chybou by byla, kdyby ty prostředky nebyly použity vůbec, například protože jsou ty eh, předpisy příliš komplikované a podobně, protože je to tedy velká výzva pro komisi, protože komise musí splnit to, co slíbila. Ale to se žádá také zjednodušení postupů. Není možné se zabývat pouze byrokracií, ale jde také o obsah těch projektů. A musíme také hledat důvody těch nedostatků a odstraňovat je, a nejenom odstraňovat je následky. Děkuji, pan parol. Máte slovo. Euh, Dobře, budete hovořit k tomu dalšímu. Eh, pan Franzulika. Já bych rád vyjádřil podporu pro návrh eh, změny tohoto nařízení Rady VFR 2014-2020. Tento návrh bude mít pozitivní dopad na novou eh, politiku důležitou pro vymanění se z ekonomické krize. Nová politika soudržnosti bude podporovat nové inovativní podniky, malé a střední podniky, vytvářet bude pracovní místa, posilovat dovednosti, podporovat sociální inkluzi a vzdáleným regionům eh, bude umožňovat lepší začlenění, bude podporovat energetickou efektivitu a využívání obnovitelných energetických zdrojů bude napomáhat eh, vybudování dopravních eh, cest a proto je důležité, aby tyto zdroje byly využity včas a co možná nejefektivněji, aby mohly generovat růst a pracovní místa. Eh, doufám, že brzké, brzké době budou tyto programy schváleny a implementovány a že nárůst v platbách bude dostatečný. Děkuji. Pan Grapíny domnule președinte. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajům a také jim chci poblahopřát za práci, kterou odvedli také ve výborech tohoto parlamentu. Je zcela bez pochyby, že víceletý finanční rámec je třeba pozměnit. My, až ho podpoříme, převezmeme tímto naši odpovědnost, ale nyní je na tahu komise paní komisařkovi jistě více, jaké problémy jsme měli mezi lety 2007 až 2014, protože postupy jsou příliš komplikované, je tam příliš mnoho byrokracie, velké náklady a velká spoždění při vyplácení. Já skutečně eh, jsem byla v rumunské vládě a znám ty problémy z té druhé strany a pokud nebudete eh, něco dělat, tak za dva, za tři roky budeme stát opět před stejnými problémy. Eh, chceme přeci, eh, aby politika soudržnosti vyrovnávala rozdíly mezi zeměmi a přinášela pozitivní efekty. Já nesouhlasím s tím, co se řekla vy a pan Juncker, že není třeba použít regionální kritéria. Dobře víte, eh, že i vy sama přicházíte ze země, kde víte, že je důležité investovat, je tam velká potřeba investic, takže prosím, myslete i na ta geografická kritéria. Vy byste měla vědět, jaká kritéria jsou důležitá rovněž pro výběr odborníků, nebo ty peníze jsou tady proto, abychom je rozdělili upravili tak, aby došlo ke zmírnění rozdílů. Předložila jsem pozměňovací návrh a doufám, že eh, ti odborníci budou podléhat parlamentní kontrole a doufám, že do roku 2020 eh, dosáhneme mnohem lepší výsledků. Děkuji. A nyní má slovo paní místopředsedkyně Georgieva, prosím. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. A velice děkuji všem, kdo vystoupili v této rozpravě. A podpořili to, aby později při hlasování byl dokument schválen. Dovolte mi říci několik věcí jako reakci na vaše komentáře a bylo tam i několik otázek namířených na komisi. No, za prvé, eh, vliv a dopad pladeb. Náš pohled na toto téma je ten, že to zvládneme, vzhledem k těm minulým profilům plateb, ale také kvůli tomu, že řešení platební krize, kterou jsme zažili, vlastně vedla k tomu, že jsme odvedli dobrý kus práce ve spolupráci se státy, tak abychom měli eh, lepší výhledy těch pladeb a jejich rozpisy, tak aby to celé bylo plánovatelnější. Zazněla otázka, zda zde panuje určité riziko, že třeba některé státy nebudou schopné použít peníze. To je to pravidlo N plus 3, které se používá zde. A to tedy znamená, že když jsou udělány závazky, tak zde je čas pro realizaci z těch schválených programů. A v podstatě ten čas na to je o tři roky delší, tam o tři roky navíc oproti VFR. Takže projekty některé budou schváleny letos, jiné začátkem příštího roku e, budou tedy použity všechny tyto prostředky. A chtěla bych podtrhnout, že jsme se opravdu významně poučili eh, z té platební krize. A to v tom smyslu, že jsme se poučili, jak lépe zvládat ten vztah mezi závazky a platbami v našem rozpočtu. Protože už nejsme v období hojnosti, musíme se naučit eh, žít s rozpočty, které jsou omezenější a Část tohoto poučení také vede k tomu, že jde o to se zaměřovat na kvalitu vydávání prostředků a nejenom na to vydávání prostředků jako takové. Potom téma zjednodušení. Ano, vy jste velmi jasně a hlasitě dali najevo, že potřebujeme jednodušší pravidla, tak aby bylo možné implementovat programy a snižovat chybovost. S tím naprosto souhlasím, to je významná priorita Evropské komise a také žádáme parlament, aby s námi spolupracoval aby nedocházelo k přidávání nových a nových kontrolních pravidel tam, kde to není nezbytné, tam, kde nemají žádnou zvláštní přidanou hodnotu. Ale také jde o členské státy. Členské státy někdy také vlastně provádí ten takzvaný gold plating, že ještě ta pravidla si sami zbytečně zesložitují. Takže je tu práce pro nás, pro všechny, abychom systematicky pracovali na implementaci. No a třetí téma, to se týká té hodnoty, kterou obdržíme za peníze. Zdá to vůbec stojí za to, to něco podporovat. Někdo říkal, nebo hlasy jste zaznívali, vraťte finance členským státům. A já bych zde chtěla nechat promluvit fakta. Peníze ze soudržnosti eh, jsou přínosné pro přijímající země, ale i pro evropské hospodářství jako celek. Při analýze využívání prostředků v oblasti soudržnosti v minulých obdobích zde vidíme výrazný dopad na míru růstu, například 2,1% v Litvě růstu, v Lotyšsku 1,8%, eh, Polsko 1,7%. A to znamená další vytváření pracovních míst, ale také například možnost nakupovat zboží a služby z jiných zemí. A další věc, Eh, takzvaný zlatý růst EU. Ono to říká, že my jsme vlastně umožnili eh, státům eh, zrychleně vlastně změnit tu míru těch průměrných příjmů na vyšší příjmy nejrychlejším tempem. A to je obrovský eh, skok, nějakých 20, eh, který zažilo nějakých 20 zemí, polovina z nich je členskými státy EU a ty ostatní buď objevili ropu a nebo použili eh, velice agresivní praktiky na poli konkurenceschopnosti, které ne vždy bývají propojené s demokracií. Takže my jsme místem, kde jsme schopni růst, aniž bychom zde museli dělat ústupky v lidských právech, demokracii a sociální e, inkluzi. A poslední téma, kterému si chci věnovat, to je ta revize v polovině období. Ano, vyslechla jsem vás. Ano, je to důležité, co říkáte, budeme to analyzovat zda víceletý finanční rámec stále adekvátně reflektuje priority a pokud to bude potřeba, tak budeme navrhovat určité úpravy. A tato priorita si žádá také určitou revizi, takže my potom vlastně předložíme taky ten návrh přeskumu. A potom také využít eh, nový flexibilní Eh, nástroj, tu globální marži závazků. A zde jde o spolupráci také s rozpočtovým výborem a s parlamentem obecně, tak abychom opravdu peníze daňových eh, poplatníků co nejlépe využili pro naše hospodářství a pro naše občany. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Toma, vy už jste využila veškerý čas, který jste na dispozici, ale přesto ještě máte čas, pokud si přejete. Děkuji velice stručně a rychle, pane předsedající. Chtěla bych především poděkovat kolegům za eh, podporu eh, tohoto textu, který jsme sestavili s panem Lobrechtem, který dnes nemůže být. Eh, viděli jste, že jsme pro schválení této změny. Paní komisařka hovořila ehm, do velké šířky o tomto tématu. Chci poděkovat paní komisařce za to vysvětlení. Třeba, že se ještě eh, bude muset jednat o těchto eh, platbách. Konstatovali jsme zájem kolegů, že zajímají všechny tyto rozpočtové záležitosti, což je velice dobré a všichni se sejdeme ohledně eh, přeskoumávání výsledného finančního rámce, což už nebude jen technická, ale politická záležitost, tak se sama potvrdila. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Toma. Tímto je uzavřená tato